Opět udělíme slovo autorům, jako první kolega Schlitter. Tak, herr ordförande. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, ne tak často se stává, že by eh, se člověk zde mohl postavit a říci, že je rád, že skončila nějaká válka. Nicméně v roce 2009 na Sri Lance válka skončila. V roce 2010 se pak zřídila zvláštní komise a probíhaly další kroky a začalo eh, odminovávání Sri Lanského území. V srpnu začala pracovat eh, vyšetřovací komise, která řešila případy zmizení lidí a v severních provinciích proběhly volby. To jsou všechno pozitivní kroky, ale bohužel Eh, opět zde máme na horizontu určitá tmavá oblaka, protože eh, zároveň zde opět vidíme vznik konfliktů jako sexuální násilí, ohrožování eh, členů nezávislé justice, a pak je zde celá ta otevřená problematika válečných vdov, které jsou v skutečně hrozivé situaci. Sri Lanka eh, se proto těmito problémy musí začít okamžitě zabývat, to je naprosto rozhodující. Bude potřeba vytvořit komisi, která zajistí, aby ti, kteří páchali válečné zločiny na obou stranách konfliktu, byli postaveni před soud a aby všichni došli spravedlnosti. Organizace spojených národů na toto téma předkládá zprávu. To je také velice důležité, Jinak by eh, Evropská unie byla jediným orgánem, který toto šetří. Je potřeba lidi odpovědné za válečné zločiny přivést spravedlnosti. Pokud jste obětem nějak, oběti nějakého válečného zločinu, snáze se zapomíná, snáze se odpouští, pokud jste našli spravedlnost. Doufejme, že Sri Lanka spěje k lepší budoucnosti. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Šli.